colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point. Milí kolegové, dámy a pánové, přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání a prosím, abyste se všichni usadili, protože budeme hlasovat. Omlouváme se za toto 15-minutové spoždění. Měli jsme poslední zasedání koordinátoru před Vánoci a snažili jsme se zvládnout co nejvíce. Ještě v tomto roce. A nyní hlasujeme. Nyní prosím o klid, milí přátelé. Nesmírně závažná věc, toto hlasování ale zároveň krátká. Zavádění iniciativy Prima podle článku 185 SFEU. Electronic vote. Hlasujeme elektronicky a jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení. Čili táží se, zda souhlasíte s takto naformulovanou otázkou k ústnímu zodpovězení, jak ji máte navrženou. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni? Zatím ještě ne. A končím hlasování. Plná podpora. Pouze jeden hlas proti, 840 pro. Skvělý výsledek. Otázka byla přijata. Nyní si prosím vyndejte hlasovací kartičku a to, co nejrychleji. Dobrá, zvládli to všichni pokud ano, tak přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, rovněž nezmírně důležitý, bod číslo 10, což je druhý strukturovaný dialog s Evropským komisařem v průběhu tohoto prosincového zasedání. Včera jsme tady měli pana Kanětu a dnes Máme tady pana Carlose Moedase. Před pár týdny jsme se s ním sešli na slyšení, to bylo první oficiální setkání, nyní už řádné zasedání našeho výboru a doufejme, že budeme mít ještě celou řadu příležitostí sejít se s panem komisařem v tomto volebním období. Je to pan komisař pro výzkum, vědu a inovace, tedy velice závažná problematika a rádi bychom si vyměnili názory v rámci postupu strukturovaného dialogu, abychom se dozvěděli vaše priority na nejbližší období, zejména na rok 2015. K tomu bych ještě dodal, že by nás zejména zajímaly podrobnosti týkající se výzkumu a inovací v rámci nového investičního plánu pro Evropu. To má být těch 315 miliard eur. Víme, že na začátku by to mohlo znamenat odebrání určitých prostředků z programu Horizon 2020 a eminentně by nás zajímalo, zda se ty peníze do toho programu Horizon 2020 i vrátí a možná i v takové rozmnožené podobě. Ta finanční facilita byla rozdělena mezi různé programy a jedno euro nám v konečném důsledku přineslo 15 až 16 eur, tedy bylo to velice úspěšné jako iniciativa. A to je taková konkrétní otázka na vás. Samozřejmě, že se skýtá otázek mnohem více. Máme na diskusi víceméně hodinu a nyní, pane komisaři, vás vítám v Evropském parlamentu ještě jednou a prosím vás o krátký úvod. Mr. President, professor, dear prof... Pane předsedo, vážený pane profesore Busku, vážení poslanci, Vážený výbore, jsem velice rád, že jsem zde mezi vámi dnes. Nejdříve jsem chtěl říci na své první oficiální návštěvě, vlastně to už je druhá, jak řekl sám pan předseda, ale mám pocit, že jsem tady vlastně poprvé v této své nové roli. Je pravda, že před dvěmi měsíci jsme, eh, jsem měl tu čest být vámi schválen na svém stanovisku komisaře a právě, jak už bylo předesláno, mám to přání zde chodit pravidelně, jak formálně, tak neformálně a vést s vámi dialog. Máte mě tedy před sebou. Chci se vyjádřit ke svému programu, ke svým záměrům. Komise je ve své funkci teprve měsíc, přesto ale už tvrdě pracuje. No a právě leitmotivem této komise je přijít s něčím konkrétním a tomu se právě už celý měsíc věnujeme. Jak víte, jako kolegium jsme schválili novou filozofii a to si myslím, že je opravdu významné z pohledu transparentnosti. Výroční analýzu růstu eh, a rovněž tu novou filozofii, já se k ní vrátím, rovněž aktivně eh, se účastním různých skupin od digitální agenty přes růst, pracovní místa, lepší regulace, čímž se v komisi nastavil systém více skupin, které spolupracují. Já už jsem měl příležitost navštívit čtyři členské státy Litvu, ehm, Itálii a rovněž jsem navštívil Jižní Afriku. Tam jsem byl svědkem rozjezdu projektu um, IDCP 2, kde všichni jasně vidí, jak proudí peníze daňových poplatníků do programů, které zachraňují lidské životy. Horizon 2020 je velice hodnotný program a mou první iniciativou byla Ebola a schopnost vybavit Horizon 2020 prostředky, konkrétně 220 milionů eur, půl eh, z veřejných, půl ze soukromých zdrojů, na studium vakcíny pro ebolu a výzkum této nemoci. A hned po této schůzce se vrátím do Berlemont a tam budeme pracovat na scoreboardu, kde budeme hovořit o obtížích v Evropě. Evropa stále investuje. I soukromý sektor investuje do výzkumu a vývoje. A uvidíte z mé prezentace, že právě Volkswagen je na špici těchto investic a to ve světovém měřítku. A nyní nový investiční plán. Mnozí z vás měli příležitost vyjádřit se k vyjádření, eh, které zaznělo minulý týden. Ehm, tam byl pan předseda Juncker, pan Katajnen a um, pan Hoyer z Evropské investiční banky. Byli jste tam a jedná se o nový plán, který opravdu má nově vdechnout sílu růstu. Plán přichází v době, kdy potřebujeme tento záslužný kruh investic, strukturálních reform a fiskální odpovědnosti. A takto to musí fungovat Případně to můžeme nazvat eh, trojuhelníkem, kterému zatím chyběla jedna strana a tento investiční plán dotahuje tento kruh či trojuhelník do konce, aby Evropa znovu začala fungovat. A já už ten plán popisovat nebudu, to jste si vyslechli a určitě už jste se s tím měli možnost seznámit. Budu se řídit návrhem pana profesora Buska čemu se vyjádřit. Budu se opravdu věnovat tomu zornému úhlu výzkumu, věd a inovací. Tedy dnes jsem si řekl, že začnu tím, že zodpovím na určité otázky už jakoby předem, než se dostaví, protože si je uvědomuji i já, že stojí před námi. Tedy pár úvodních odpovědí a pak můžete pokládat své otázky i vy a můžeme si o tom pohovořit. První otázka, která se mi naskytla sama, když jsem hovořil s kolegou Katajnenem a zkoumali jsme ten plán, byla, proč by měl právě Horizont 2020 přispívat do toho, k tomu investičnímu balíčku. Tady doufám, že vás nebudu muset nějak zvlášť přesvědčovat, protože všichni v Evropě si uvědomujeme, že Úloha výzkumu, věd a inovací je klíčová pro růst a pracovní místa, tedy to, že Horizont přispívá k tomuto plánu, je víceméně nezbytné. Každý investiční plán by potřeboval ten prvek toho výzkumu. Bez výzkumu to nejde dál a proto nám musí být jasné, že význam věd a výzkumu v tom programu je zcela fundamentální pro tento celý plán. Doplňuje a posiluje Horizont 2020. Druhá otázka, na kterou jsem okamžitě pomyslel. Jsme nejsme náhodou v situaci, kdyby Horizont 2020 se mohl ocitnout v takové soutěži s jinými plány, s jinými programy. A pan místo předseda Katajnen řekl, ne, nejde o žádné soutěžení. Naopak, ty cíle jsou podobné. Růst, konkurenceschopnost, pracovní místa. Ale ty programy se vzájemně doplňují. A je dokonale logické je propojit a tím budeme schopni střílet z většího děla. Zároveň však musíme čelit realitě, každodenní realitě. A tady budu hovořit upřímně. Jedna otázka, kterou si musíme vyjasnit, je zřejmá záležitost, jak může Horizon 2020 přispět, když určitě i vy mi řeknete, že už máme nedostatek a mezeru u pladeb ve srovnání se závazky. A tady je důležité, abych vás informoval ze své strany a informoval vás jasně. Musíme si ty problémy rozdělit do dvou či tří skupin. Jedna kategorie to je 2012, 13 a 14 a tam komise uznává a snaží se proplatit vše, co proudí z členských států směrem k ní v dohodnutých lůtách. A tam jsme to dohovořili s generálním ředitelstvím. Ano, došlo tam k určitým odkladům, ale práce probíhá a faktory se proplácejí. U roku 2015, tam se vrátím k tomu, co už jsem řekl při svém slyšení. Já jsem jednoznačně proti, když jde o rozpočtové linie u výzkumu, nezávisle na tom, jak to vypadá a tam o tom hovořím s místo předsedkyní Georgierovou a ta podporuje takovéto stanovisko. Tedy revize návrhu rozpočtu na rok 2015, tam vidíte, že ona zajistila, že hlavy 1a a 1.2 už jsou stoprocentně sladěny s investičními plány. Jsou takto přepracovány a tady potřebují vaši pomoc, vážení poslanci. Tady potřebují podporu parlamentu při vyjednávání s radou nejde pouze o vás jako europoslance, ale i o vás ve vztahu k vaší mateřské zemi, k vašim občanům a to, jak to občanům zdůvodníte. Z pohledu významu ne vždy si všichni evropští občané uvědomují význam těchto oblastí k proplacení. A nyní eh, alokace a Evropský investiční fond. Nejdříve si musíme uvědomit, že se jedná o tříleté období a prostředky budou využity na pokrytí záruk všeho, co bude probíhat za ty tři roky. Tedy v tom prvním roce u toho fondu bude, anebo zdá se, pravděpodobně bude, že nebude třeba platit nic hotově, protože se budou pouze dohodovat, dohadovat a podepisovat nové úvěry a nepočítáme s tím, že by něco selhalo, protože tam bude určité spoždění. Tedy z pohledu hotovosti, která by měla být k dispozici, by to mělo být v pořádku v tom prvním roce. Ale nyní se skýtá otázka, kterou mi určitě položíte. Ale na to já vám dnes neodpovím. Podíváme se na Horizon 2020 a na to, odkud přicházejí ty peníze do toho programu, tam konečnou odpověď neposkytnu. Zatím na tom pracujeme. Ale rád bych rozhodně si vyslechl váš názor v té věci. Já osobně si myslím, že bychom měli zvážit všechny možné scénáře a nezapomínat přitom na to, jaký je celý smysl těch 2,7 miliard. Základní výzkum? Ne. Projekty, které jsou možná moc riskantní z pohledu výzkumu a věd? Ano. Tam bych tedy rád si vyslechl váš hlas, vaše případné rady. A konečný bod, než přejdeme k otázkám, z vaší strany Rada pro konkurenceschopnost. Tam zítra se budu účastnit a rád bych s vámi prošel pár záležitostí. Bude se konat politická debata o vědě a vědních poznatcích, jak je může využít společnost, tedy e, věda pro společnost bude zakotvena v římském usnesení a já to plně podporuji a pak bude možnost eh, závěrů Rady eh, pro oblast evropského výzkumu. Tam jsem vám už řekl, to se jedná o jednu z mých eh, či našich priorit. Význam cestovní mapy, která musí být už sestavena do roku 2015. A pak zdroje pro obnovený růst ve výzkumu. Tam musí investice jít ruku v ruce s reformami, aby investice byly účinnější, aby z každého eura bylo maximum vytěženo. A pak Tady jsem byl přítomen, když jsme se stoprocentně shodli na otázce primy. Tam bude možnost závěru rady k primě a já jsem si vědom, že ta debata probíhá. Určitě se mě na to budete tázat. Nyní tedy odpovídat nebudu, ale pane předsedo, navrhnu, že bychom nyní zahájili debatu. Děkuji, pane komisaři. Máme nejdříve naše koordinátory a jejich náhradníky. V prvním kole pan Ehler. Na dvě minuty. Mám velmi dlouhý seznam řečníků. Pan Ehler. Pane komisaře, nejprve bych vám chtěl poděkovat. Já jsem zažil čtyři komisaře ve svém politickém životě a ani jednou takového, který by byl už z začátku tak ochoten spolupracovat s parlamentem, byť začíná za těžkých podní, podmínek. Eh, myslím si, že tady máme zásadní podporu, ale v parlamentu je otázka, zda se to musí všechno financovat z rozpočtu pro Horizon 2020. Už tady existují návrhy z, roz, z výboru pro rozpočet eh, tuto sumu 2,1 miliard a rozdělit do eh, dalších fondů, jako strukturální fond a fondu pro zemědělství. Eh, čím se zaobíráme, to je možnost taková, že když už budeme vydávat peníze, jak vidíte možnosti, aby se ozřejmilo, že v rámci 350 milionů se dá také odpovídající priorita výzkumu a vývoji. Třetí otázka se týká celkového rozpočtu. Když spočítáme 2,7 miliard, 1,1 miliarda euro krácení škrtů z rady, která z 1,3, která vyžaduje na rok 2015, také hlavní část 1,1 chce odebrat z fondu Horizon 2020 a vidíme, že 8,7 miliard tu máme Mm, eh, zatížení dluhy z minulých let, tak tady prostě chybí nakonec 15 miliard eur a hovoříme o krácení, o škrtech horizontu 2020 prakticky o 50%. Eh, já bych kolegům rád vysvětlil, co tady vlastně děláme. Pora, eh, neustále škrtáme prostředky pro Horizon 2020. Moje otázka, co s tím chcete udělat? Máte naší podporu, ale je to opravdu veliká výzva. A třetí otázka, souvisí s jedinou nadějí v této hře a sice přemostění prostředky strukturálních fondů, protože jedna třetina ze strukturálních fondů má být čerpána pro e, rozvoj a vědu. Jaká je vaše spolupráce s DG Regio a jak chcete tady spolupracovat na společné vydávání prostředku? Děkuji, paní Soleda de Ruiz SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že investiční plán, který představil Juncker, je pozitivní zprávou. Především by měl vygenerovat nezbytnou důvěru soukromého sektoru pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Také Eh, nám chybí čtvrtá strategická linie, čtvrtý strategický směr týkající se dopravy. Myslím si, že to by bylo zásadní pro Evropskou unii a je také důležité proto, abychom mohli zaručit trvale udržitelný rozvoj. Teď se chci soustředit na téma financování a jaký dopad to může mít na program Horizon 2020. Jak víme, je to klíčové pro projekty financování. Vy, já jsem se vás chtěla zeptat, odkud chcete ty peníze brát. Já vám řeknu, co si o to myslíme my. Horizont 2020 počítá ovnitř svého rozpočtu s finančním nástrojem, spolufinancování rizik, tam má být 8 miliard eur a podobná částka, se kterou se počítá, noho, ze které, který by plynula z horizontu 2020 a financoval by se strategický plán a třetí část pro malé a středně velké podniky. Eh, a když toto budeme chtít změnit, znamená to určitou změnu horizontu 2020. Eh, tady je třeba eventuálně změnit článek 6 nařízení, ale to by způsobilo naší politické skupině veliké starosti a rovněž celé vědecké obci. Proto v oblasti vědecké co do specifikaci Rizak tady bychom mohli zůstat klidní, pakliže projekt spolupráce zůstane zachován, ale jinak, kdyby mělo dojít zase ke škrtům horizontu 2020, velice by nás to znepokojovalo. A také mě znepokojuje, že tady nemáme projekty infrastruktury. Pan Grobarčik. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo, pane komisařu. Budu hovořit svou mateřštinou. Srdečně vítám pana. Srdečně vás vítám a děkuji vám za tu první možnost vyměnit si názory. Samozřejmě, že vše vězí v těch podrobnostech. A otázka vždy odkud brát peníze na ty všechny projekty. A to, co jste řekl, je opravdu zásadní. Růst, vývoj, obnova Evropy, pracovní místa, to je klíčem k lepší Evropě a samozřejmě, že se neobejde bez takových podpůrných iniciativ. Například otázka energetiky, diversifikace, cenově přístupné energie, investic do zdrojů, které jsme zatím zanedbávali, které jsou případně ještě nejisté, kde se to ještě musí testovat. Hovořím například o energii z uhlí. Zda je to téma, kterým bychom se měli zabývat. Ano. Ochrana, kterou v Evropě máme, je důležitá. A proto si musíme takto pokládat otázky. Zatím jsou naše zdroje energie nestabilní, diversifikace není dostatečná, pracovní trh je zatím ještě rovněž velice křehký. A proto moje otázka směřuje do toho, do jaké míry chcete podpořit vývoj právě výzkumu do nových energií, nových způsobů, například těžení energie ať už z uhlí nebo z břidlicového plynu, případně i z jiných dosud nevyužitých energetických zdrojů. Jaký si představujete by měl být podíl obnovitelných energií a kam podle vás by se vše mělo ubírat? Děkuji, říká předseda kolega Debaker za ALDE. Uh, Děkuji, dobrý den, pane komisaři. Já budu komentovat stejně Skutečně vědecká obec je znepokojená, když slyší o zavedení Junkerova plánu, že část horizontu 2020 bude využita jako základ pro pákovou, pro pákový efekt do roku 2015 a 16. Samozřejmě, když chceme přilákat soukromý kapitál, tak je, ten je potřeba pro pákový efekt a projekty musí přinést, přinést užitek, protože jinak investice nebudou. A to je samozřejmě částečně v rozporu s myšlenkou Horizontu 2020, kde se má podporovat základní výzkum, který negeneruje příjmy. Tedy je třeba vyjasnit, o jaké výzkumné projekty jde. A máme evropskou strategii excelence, kde Evropská unie by měla tyto věci prosazovat. A tady zase jde o převedení na národní úroveň těchto projektů. A například můj region Vlámsko má za 30 milionů euro projekty a je to velmi malý region a v jiných regionech to bude stejné, tam bude taky taková poptávka. Tedy co můžete udělat, abyste zachoval evropskou rozvojovou a inovační strategii, kde bychom měli spolupracovat s nejlepšími výzkumnými ústavy v Evropě. Děkuji za zelené pan Claude Turmes. Děkuji. My jako zelení podporujeme myšlenku pana Junkra investovat znovu. Ale máme velké pochybnosti, zda se mají brát peníze z horizontu. Pan Eller a pan Debaker dobře popsali situaci. Výzkum to není věc, která by hned přinášela užitek. A není to vhodné pro ty záruční nástroje. A v ITRE bychom měli vytvořit širokou většinu, abychom odmítli tuto cestu a a máme jiné fondy, strukturální fondy. A v energetice si přejeme, aby pro energetickou účinnost byly využity tyto strukturální fondy, zejména v oblasti revolvingových prostředků. Takže měli bychom společně odmítnout eh, čerpání z rozpočtu Horizontu 2020 a najít prostředky jinde. A strukturální fondy jsou dobrou cestou. A kondicionalita, pan Debager to říká, tedy odmítáme renacionalizaci. Mám druhou věc, kterou jsem zmínil včera s, panem, s panem Kaněte. My si přejeme, aby výzkum a inovace sloužily také konkurenceschopnosti evropského průmyslu. A největší energetická investice budou obnovitelné zdroje. Já to říká sluneční energie a větrná energie. Co se děje u sluneční energie? My jsme, lid, my jsme světovými lídry v eh, technologii, ale v Číně je pouze 80 eh, obsahu výrobku, který by byl nečínský, v továrnách, které v Číně vyrábějí eh, fotovoltaická zařízení. Pokud eh, se tím nebudeme zabývat, tak přijdeme o oblast, kde jsme byli na prvním místě na světě. Takže chci s vámi spolupracovat, abychom posílili ve výzkumu a ve výrobě ve fotovoltaice. Děkuji. Paní Barbara Kapel. No, jako- Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Eh, máme tady velice výzvy, když se podíváme, eh, co kdo všechno chce financování z Horizontu 2020 na nový investiční program. Myslím si, že byste měl být velice opatrný a velice rychle realizovat taková opatření, aby se tomu zabránilo. Sdílím názor pana Ehlera, eh, když se říká, že prostředky z Horizontu 2020 by se daly použít rovněž tak, jako prostředky ze zemědělské oblasti a e, z Fondu pro rozvoj. Také se, proto se chci zeptat, jaká opatření chcete realizovat, aby se nevytuneloval takzvaně e, Horizon 2020 pro tento investiční e, fond, kde už jsou projekty, které jsou dobré. Druhý bod pro mě je zneklidňující, že v posledních 15 letech z výzkumných programů stále více prostředků už neteklo zpět do soukromého programu. Například v, program v té skupině 4 bylo jenom 2, 3, 23 prostředků, které šly do průmyslu, ale o 15 let, se pro, eh, s, o 15 let později to bylo už jenom 7 Moje otázka tedy, jaká opatření chcete zrealizovat, aby se cíleně prostředky dostávaly skutečně do výzkumných a vědeckých oddělení podniků, eh, protože cílem je, aby ty prostředky šly ze 70 právě sem. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, madam. Děkuji. A nyní se obracím na pana komisaře, aby reagoval na to, co jste přednesli ti, kteří hovořili jménem frakcí. Rád bych se přizpůsobil pravidlům. Děkuji. Nejdříve bych rád řekl, že s potěšením registruji, že všichni vyjadřujete obavy v tom, kde i já souhlasím, že to stojí za další debatu. Neproberu vše v tom pořadí, v jakém to bylo předneseno, ale začnu panem Debakrem, který hovoří o, nebo táže se na typ projektů a na eh, způsob generování těch pákových efektů. Jedna věc, na které mě jako komisaři velice záleží a záleželo, když jsem se pustil do práce na tom investičním plánu, je ten aspekt růstu. Chceme-li růst, musíme podpořit vzdělávání, výzkum a vědy. A v tom textu, já vám to budu citovat, tam si myslím, že právě já a můj tým budeme schopni se vložit do uvažování pana místopředsedy Katajmnena. Spočívá v tom, že když se na to podíváte, tak obecně se hovoří o podpoře strategických investic celoevropsky významných do vzdělávání, výzkumu a inovací. Tedy to vědomí, že na tom záleží a to, že celé kolegium i místo předseda Katajnen si to uvědomují, tam je, protože já jsem opravdu zajistil, aby si to všichni takto jasně naformulovali. Pokud chceme změnit celé to paradigma a přeorientovat se z těch projektů, které jsou neplodné, tak to musí probíhat systematicky. Musíme mít vodítka a doporučení, jak ve všech oblastech ty investice směrovat. To je samozřejmě snadné říct, horší provést a proto si myslím, že právě díky spolupráci s vámi se nám podaří na té další etapě po té Evropské radě intenzivně propracovat ta vodítka pro ten investiční fond. A to bude ten nástroj, který zaručí využití peněžních prostředků právě v konkrétních projektech digitální ekonomika, výzkum, inovace, vědy. Tedy to je první věc, kterou bych rád zdůraznil a doufám, že jsem panu Debakrovi i odpověděl. Další otázka od pana Grubarčika omlouvám se, zda, pokud jméno nevyslovuji správně. A tam jste ho, se tázal na naše koncepce v oblasti energetiky a rovněž z pohledu případného výzkumu. Tam si myslím zcela jasně zaznělo z posledního rozhodnutí, je, že nízkouhlíkové emise, obnovitelné energie, zatím mezery v té energetické účinnosti, že to vše patří k našim prioritám. Takže rozhodně e, zvyšování účinnosti, obnovitelné energie, to je budoucnost a na tom budeme pracovat. Ale vzpomínám si, že to byla otázka, která zazněla i našem slyšení. Úlohou naší při sestování toho portfolia je hlídat ty vstupy různých vědních oborů, abychom se jich mohli chopit a abychom rovněž mohli informovat naše občany. E, to platí například pro břidlicový plyn a poté, co budeme mít nějaká konkrétní fakta z těch vědních týmů, e, a budeme si je mohli rozebrat a případně zvážit i určitá nebezpečí. Všichni víme, že tam je ten potenciál vždy pro nějaké rizikové záležitosti, že musíme tedy vyčkat výstupu eh, z vědních eh, zkoumání. Přecházím k otázce pana Turmese. Jeho otázka se vlastně co konkrétně děláme v otázce obnovitelných energií? Aha, já počkám, pane Turmesi. Turmes. Chtěl jsem opět na otázku pana Turmese pokud jde o obnovitelné zdroje. Já si myslím, že to je jedna z priorit. Je to priorita v horizontu 2020 a já jsem si přál a myslím, že brzy budeme mít spolu schůzku. Chtěl bych také od vás slyšet vaše priority, protože to je určitě v programu jedna z priorit a díky novým cílům pro rok 2030 u obnovitelných zdrojů tak máme před sebou hodně práce do budoucnosti. Takže já bych se chtěla eh, ještě, já bych se chtěl s vámi ještě domluvit na podrobnostech. Eh, nemám úplně podrobné informace o tom, co se děje v oblasti obnovitelných zdrojů. A nyní se omlouvám. Ještě se vyjádřím k otázce pana Elese. Ta je velice případná a chci poděkovat panu Eilerovi za to, že to takto jasně vyjádřil. Slova paní Ellerova opravdu jsou nesmírně významná při tom, jak budeme uvažovat o těch záležitostech. Za prvé, jak se zajistí, aby všechny prostředky opravdu proudily do věd a inovací. No to musíme zajistit a já doufám, že nám v tom parlament pomůže. Já budu sám tím který pohlídá, aby přesně v těch guidelines pro ten fond to zaznělo, že to musí být výzkum a inovace. Každodenně o tom hovořím s místopředsedou Katajnenem. Vždy, když se potkáme na chodbě, tak ho chytím doslova za rukáv a opakuju mu to. A pak ještě pan Euler zmínil jednu věc, totiž 2,7, 1,1. Tady máme co dočinění s různým typem problému, i když chápu, že spolu souvisí. Ale musíme si uvědomit, že těch 2,7 to je na tři roky a zároveň to mm, zahrnuje určité záruky, takže tam ten dopad na likviditu nebude okamžitý. Přesto však se tím musíme zabývat a doufám, že společným úsilím a i se zapojením rady se to zdaří. Pak ještě se pan Ele vyjádřil těm strukturálním fondům a jiným typům fondů. Já spolupracuji s kolegyní Kreču, abychom zvládli něco, co vím, že je obtížné. My totiž jsme byli dlouho zvyklí se každý zabývat pouze eh, svým vlastním oborem jak můžeme spolupracovat s DG Regio na otázce právě inovativních aspektů? A pověřil jsem člena svého kabinetu, aby to dotáhl dále a brzy před vás předstoupím abych dokázal, že jsme schopni spolupracovat mezi těmi dvěmi obory. Aby to nebyl pouze Horizon 2020, abychom mohli mít 100 miliard strukturálních fondů rovněž, které budou proudit do inovací a vědy. Tady to chce odvážný přístup. Chce to vzájemnou důvěru dvou komisařů, kteří budou spolupracovat a otevřou si vzájemně dveře, tedy paní Kreču a já. My chceme se do toho pustit a pak se to ale musí dotáhnout do konce. Potom tady zazněla otázka týkající se financování a která mi tady dala určité podněty, které jsou podle mne nesmírně důležité, a sice podívat se na finanční nástroje, těch 2,8 miliard eur, které jsou zakotveny v programu, jaké projekty budou či nebudou na seznamech a význam toho, aby členské státy měly kapacitu posílat nám takové projekty, které by byly produktivní projekty a nikoli v projekty, které nejsou perspektivní. A v tomto ohledu se domnívám, eh, že jsem skutečně vzal na vědomí všechny vaše připomínky Eh, které jsou dobrou pomocí eh, pro mm, mou další práci v nejrůznějších oblastech a které hlavně mají smysl, tak jak vy jste to tady řekla. A možná ne, snad jsem nezapomněla nic. Think I have. Myslím, že jsem odpověd na všechny otázky. Ano, takže vše, zvládnu to. Děkuji. Mám velice dlouhý seznam řečníků. Navrhuji, abychom ho nyní uzavřeli. Dobrá. Děkuji za váš souhlas. A nyní minuta a půl bych prosil maximálně. Paní Del Castillo jako první. Minuto i medio Zkusím tedy hned to hodinu a půl, eh, hodinu, minutu a půl naplnit. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane, pane komisaři, za vaši dobrou vůli. Eh, všichni se díváme na tento problém ze stejné perspektivy. Zaznělo to tady v mnoha připomínkách, že hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí samozřejmě souvisí s výzkumem a inovací, čili odpichnout se odtud Eh, to je to, co všechno eh, si uvědomujeme, protože investice, inovace, promiňte, a vývoj je to, co může přispět právě k našemu cíle, nikoliv, že by to bylo naopak na každý pád. Eh, z praktického hlediska a to už jste neřekli, je tady určité předurčení nebo je tady objasnění o tom, že část těchto peněz se bude vracet do investic a výzkumu, včetně toho, že bych řekla nejenom, aby se vrátilo to, co se tam bude investovat, nejbrž, aby tady byla možnost toho, aby už tak komplikovaný rozpočet, který máme pro Horizon 2020, se podpořil. Eh, a je třeba samozřejmě se postarat o to, aby bylo víc prostředků. To je tak zhruba ta syntéze toho, co bych ráda řekla. Grazie, andrò molto di corsa per il tempo. Děkuji. Já tedy musím být také stručná kvůli minutě a půl. My velice si vážíme vašeho stylu. Pane komisaři, jste velice stručný, čestný, upřímný. Moc si toho vážím. Dvě otázky. Fondy Regi a strukturní fondy, tady je třeba rozhodovat i politicky na komisi, co je správný směr státy a regiony musí peníze také správně peníze využívat a komplementárně, hmm, čili nesmí tady docházet k žádným překrýváním a tak dále. Za druhé, horizont 2014-15 co teď dobíhá, musíme přemýšlet o budoucnosti. Já bych eh, se ráda zeptala komise, zda bude zohledňovat také parlament ve formulování budoucích priorit pro Horizont 2020. A teď samozřejmě z Horizontu 2020 se odebrali peníze, hovoří se o zárukách a tak dále, ale přesto eh, má-li být co změněno, jakým způsobem lze získat prostředky od jinot. A když se to nezmění, tak to musí nechat se zůstat stát tak, jak bylo. Těch 2,7 miliard bylo přece vyhrazeno pro výzkum a inovace a teď eh, mm, bude zapotřebí dvojnásobná či trojnásobná částka. Vždycky se tady s tímto potýkáme. But lot of questions, lot of questions. Incredible. Uh, and me... no krátký příspěvek, ale celá řada otázek. A ještě pan Henkel. Dank. Nejprve vám chci poděkovat, pane komisaři, i za to, že už jste byl v Německu. Vaše vystoupení u Leibnicovy společnosti se nám nesmírně líbila. K tématům, eh, která tady zazněla i pan Ehlers, rád bych poukázal ještě na jednu věc. Nemá příliš smyslu, abychom my se u pana Moedase a pan Moedas u nás stěžoval na to, že rozpočet byl, eh, může být zredukován až o 25%. Měli bychom si připomenout, že naší úlohou je v rámci našich vlastních frakcí se postarat o to, aby nejenom u nás, ale především strukturálních fondů nebo zemědělských fondech se krátí platilo, protože jinak se tady nepohneme z místa. Pane komisáři, já mám specifickou prozbu. Mám obavy, eh, z follow-up procesu po Boloni. Zdá se, že tady jako první fáze spolupráce mladých vědců má spochybnit nebo alespoň silně rozmělnit. Víte velice dobře, že organizaty univerzit Francie, Polska, Německa, Velké Británie a Švédska již se proti tomu ohradili. A já bych vás rád požádal, abyste se postaral o to, aby tento vynikající nástroj nebyl zglašantován a tudíž, tudíž opuštěn. Děkuji. Madame Krell. Děkuji, paní Krell, omlouvám se, že jste trochu níže na tom seznamu. Um, Děkuji vám. Já mám tři otázky. Za já tedy výzkum a výzkumné investiční program považuji za velice důležitý, ale přece jenom by mě zajímalo, pane komisaři, jaká kritéria chcete dát do hlavních směrů, abychom vlastně věděli, o čem tady hovoříme. Za druhé by mě velice zajímal celkový investiční plán, který přeci je založen na to, aby tady existoval pákový efekt 1 ku 15. Jaké představy máte, jak něco takového je vůbec eh, proveditelného v oblasti výzkumu a inovací. V jiných oblastech už mě to možná trochu jasnější, ale tady rozhodně ne. Dále jsem členkou výboru pro rozvoj a ptala jsem se komise, zda existuje, existuje možnost pro koordinaci strukturálních fondů v oblasti oblasti výzkumu, ale existuje už nějaký přístup a počin v oblasti operačních programů? To ještě neexistuje. Zatím tady není žádná substance. Čili co konkrétně máte, jakou představu konkrétně máte, jak něco takového se lépe propojit a skoordinovat? Protože co do obecného, nařízení. Je to tak, je to možné, já se vždycky na výboru na to ptám, ale ve skutečnosti to ještě vůbec tak prosazeno není a já bych považovala za nesmírně nutno, aby tato koordinace byla daleko užší. Uh, and, uh, eh, Mr. Zorinho. Děkuji, pan Zorinho. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Comissário. Vou permitir que possa também falar. Děkuji, pane předsedo. Já pozdravím pana komisaře v jeho mateřštině. Chtěl jsem také vyjádřit uspokojení nad jeho zásadním rozhodnutím neumožňovat škrty v horizontu 2020 a získáte naši podporu a souhlas. Konečné hodnocení zdrojů musí být kvalitativní a několik kvantitativní. To je pravda. Prostředky z horizontu 2020, které by sloužily jako páka, pokud by to možné bylo v Junkerově plánu, bude třeba posoudit cíle a zjistit, zda se nám díky této páce podařilo dosáhnout kýžené cíle. Pane předsedo, pane komisaři, nemáme příliš mnoho oficiálních informací, ale v jedné reví jsem si přečetl, že v současnosti ve vašem odvětví je již 40 eh, miliard euro v různých navržených projektech. E, Finsko, Maďarsko, Chorvatsko, Francie, Irsko, Německo a tak dále. Celá řada zemí. Francie navrhuje 24 miliard investic pro vytvoření nového systému informatizace ve školách, aby ve školách byly počítače. Poprosil bych vás o informace, o dynamice. Jak se díváte na dynamiku poptávky? Nejste portugalským komisařem, já jsem portugalským poslancem. Jak je možné, že Portugalsko zatím nic nenavrhlo? And, uh, Mr. Děkuji. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Před tromi rokmi... Děkuji vám, pane předsedo. Před třemi lety jsem pozval všechny inovační firmy v mém regionu a ptázal jsem se jich, jaké překážky máte eh, pro investice do inovací. A byly to různé triviální problémy. Jeden, ku příkladu, že si nemohu dát do nákladu prototyp, který vyrobí. My jsme to samozřejmě okamžitě zapracovali do národní legislativy, už je to možné. Chci tím prostě říci, že by bylo dobré, snažit se o harmonizaci, eh, abychom tyto problémy na evropské úrovni odstranili. Možná, že bychom pak odstranili i to, že během krize v USA Neklesly investice, zatímco v Evropské unii klesly o 15 Existují takové analýzy, pakliže ne, bylo by potřeba je učinit. Děkuji. Děkuji panu za vypověď. Děkuji vám za tato slova. Speaker, Madame Ern. A jako další paní Ernst. OK, já vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Teď chci být tedy eh, jasná. Eh, když se podíváme na investiční program Junckera, tak to stojí na takových eh, nejistých nohou, eh, protože tady se říká, vydá se tolik peněz a teď se prostě ve všech možných koutech snaží zhrabat ty peníze, aby se to mohlo dát dohromady. Horizont 2020 je v diskusi. Jsou v diskusi strukturální fondy a mohu vám říci, že tato diskuze tam bude ještě daleko tvrdší a i tam se bude říkat stejná věta. Jsme proti škrtům v této oblasti a nechceme, aby tady se něco odebralo. A já bych od vás ráda slyšela, vy jste řekl, Horizon 2020 a investiční program jsou komplementární doplňující se nástroje. Mohl byste to možná poněkud blíže vysvětlit, jaký praktický dopad to bude mít? O čem tady tady hovoříme? Druhý bod já se domnívám, že v oblasti výzkumu a investic musíme podniknout daleko větší kroky, zejména s ohledem na obnovitelné energie. To je absolutní priorita a pakliže na světovém trhu um, neobstojíme, což už začíná být ten případ, tak prostě tady nebudeme hrát žádnou rolu. Nemusím tady uvádět snad ani Čínu. Eh, tady si myslím, že jsou zapotřebí větší investice a nikoliv škrty. To mi tady způsobuje obavy. Ráda bych, kdybyste k jako oběma bodům něco řekl. Thank you very much, madam. Děkuji za vaše připomínky. A nyní pan kolega Karinš. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já bych rád se ještě připtal u jedné záležitosti, o které už zde byla řeč, ale chceme to pojmout jednoduše. Já bych si rád něco vysvětlil. Junkrův plán apeluje o masivní nové investice a v podstatě se jedná o přeskupení určitých rozpočtových položek, které budou um, se chovat jako záruka a tím přitáhnout nové soukromé investory. Možná, že je to nějaká cesta, ale pokud například ty peníze v rámci Horizontu 2020 eh, pro ten základní výzkum, tam bylo vyčleněno. A zároveň víme, že ty peníze musí mít tu násobnou schopnost, že musí umět přitáhnout další peníze, z nichž bude návratnost, jinak to nebude fungovat. Otázka zní, který ze dvou scénářů bude fungovat, anebo tam bude třetí scénář. Investicím nedojde, k investicím dojde, ale ty peníze se nebudou vracet, anebo nedojde k tomu výzkumu. you've got it in written form would be even easier. Bylo by jednodušší, kdybyste to mohl předat písemně, pane kolego, tu otázku. Dobrá, to je vše na dnešní den. Co se týče otázek, dobrá, pane komisaři tedy. Jo. Uh, Děkuji váženým poslancům za jejich otázky. Pokud dovolíte, začnu portugalsky. Eh, Odpovím zde svému krajanovi. Pane poslanče, srdečné díky za tyto komentáře. Dotkl jste se opravdu závažných záležitostí a opravdu je budeme muset brát v potaz, když budeme zvažovat eh, cíle a zároveň výstupy z těchto projektů. Dostali jsme dlouhé seznamy projektů, od určitých zemí. Ale samozřejmě nejdříve je musíme podrobit analýze, aby nám zapadly do kontextu ve smyslu obecného smyslu a vyhodnocení produktivity těchto investic. Tedy musíme mít takový uzavřený seznam nikoli pouze úmyslu, ale už nějakých konkrétních projektů. To samozřejmě bude znamenat obrovské úsilí přeměnit tyto seznamy v konkrétní projekty a které navíc budou odpovídat těm vodítkům, těm guidelines. Nemůžeme se nějakého projektu chopit pouze tak jenom, protože se nám líbí ten název. Záleží na tom, zda a jak členské státy, a tady rozhodně mohou kolegové poslanci k tomu přispět, aby to bylo řádně provedeno, jak členské státy tedy vezmou v úvahu význam toho projektu a jak ten projekt vyhovuje kritériím technologií, produktivity a všem, která nastavíme. Pokud budou neustále jenom odesílat stejné projekty, tak se nedočkáme toho multiplikačního efektu, o němž jsem hovořil. Jinak souhlasím s tím, co jste řekl. Otázka, která se týkala různých zemí a byla vznášena z různých úhlů, například paní Krell, pan Karinš, vše to se týkalo toho efektu znásobení těch vložených prostředků. Já bych nyní na to rád odpověděl z pohledu tržní efektivity. Když si přijmeme ten násobný efekt 15, tak nehovoříme o jednom konkrétním čísle. Hovoříme o dvou údajích. Násobný efekt 3 u všeho, co se týká půjček a financování a multiplikátor 5, který se týká e, prostředku a kapitálu ze soukromých zdrojů. Tedy ten násobný efekt bude různý podle toho, co zvažujeme. Představte si, že mám projekt, kde dáme jedno euro z veřejných prostředků. A protože ten projekt je rovněž zajímavý pro soukromý sektor a tady je důležitá ta tržní efektivita a úloha vědy, výzkumu, inovací, aby to přilákalo toho soukromého investora. A tedy ten do toho vloží 5 eur toho kmenového kapitálu. A pak můžeme toto využít jako pákový efekt, předložit Evropské investiční bance a tato znásobí třemi. A tím docházíme k těm patnácti. Takže tady to se musí jasně vysvětlit. Doufám, že to nevysvětluji příliš technicky, ale když hovoříme o multiplikátoru 15, tak si představí, že těch 15 eur na jedno, že to bude všechno dluh. Ne. To je určitá kombinace dluhu a kmenového kapitálu. A to je velice výhodné, protože když máme tu finanční facilitu sdílených rizik a máme tam miliardu ze strany EU, miliardu ze strany EIB, tak můžeme stoupnout až na 13 milionů úvěru. A stejně tak balíček inovací a investic, tam máme nějaké veřejné peníze, myslím, že jedna nebo dvě miliardy, a pak eh, pět nebo šest miliard ze strany banky a to z toho se udělalo 35 miliard. Omlouvám se, jestli je to příliš zavile, ale Samozřejmě můžeme kritizovat ten násobný efekt, spíš jsem ho chtěl vysvětlit, jak funguje, abychom věděli, co kritizujeme. Ještě pan Karinč k tomu chce něco říci? Finanční, finančně to dává stoprocentní smysl, ale moje otázka je důvod, proč by někdo uh, investoval do kmenového kapitálu u projektu, kde, u kterého nebude žádná návratnost. Ano, pokud to udělají, tak chápu ten multiplikátor, ale proč by vůbec někdo investoval do něčeho, z něhož nebude mít příslip žádných peněz? Já se velice omlouvám. Ana pokud by si některý jiný kolega chtěl něco probírat přímo takto s panem komisařem, ano, máte možnost, to je otevřená diskuse. Já se omlouvám, pane předsedo, že jsem sám se pana Nakarenče obrátil. Viděl jsem už mu na obličeji, že ještě má nějaký otazník duši. Uvažování spočívá v tom, že pokud chceme, aby tento investiční plán fungoval, tak by se mělo jednat o určitý typ přitažlivých projektů. O to jde. Soukromý sektor opravdu nepůjde do projektu, kde bude nízká návratnost. Tedy proto je na nás, kteří se zabýváme výzkumem a inovacemi, aby ty projekty byly o inovaci, protože v opačném případě do toho soukromý sektor nepůjde. Takže to poselství, které jste tady potrhl, je opravdu zásadní. Pan Teurer, vy jste mě se ptal na velice důležitou věc. Strukturální fondy a naše fondy pro výzkum. Jak to v praxi může fungovat? Máte pravdu. To je otázka politické vůle, ale zároveň i určitých stimulů, které budou nastaveny ze zdola až nahoru u těch služeb, u té obslužnosti. A já se tím konkrétně nyní zabývám. Máme tým a i paní komisařka Krecu dala k dispozici tým, který se to snaží vše zachytit na papíře. Jak to v praxi je možné spustit? aby to takto fungovalo podle našich představ a aby to bylo jasně naformulované a já doufám, že na příští schůzce, když mě pozvete, tak vám to budu schopen konkretizovat otázka k boloňskému procesu od pana Henkla. Tady upřímně řečeno, rozhodně se musím k tomu vrátit. Tady nemám k tomu nic, protože to je spíše mezivládní záležitost, jak víte. A budu mít více co říci, než pouze eh, to, co nám říká 28 členských států. Zatím se omlouvám, nemám nic konkrétního, ale určitě si to zjistím a odpovím vám přesně. Další otázka? Pan Maňka? Paní Ernst? Ty se vždy týkali toho, jak je možné odbourávat překážky Jedním z důležitých bodů investičního plánu je, že se nejedná o investování samotné, ale rovněž o tvorbu příznivých podmínek a jak by měly členské země snižovat překážky pro podnikatele. Takže vy jste uhodili řebiček na hlavičku. Někdy se zdá, že můžete investovat, co se vám zlíbí do výzkumu a inovací, ale pokud ve vaší zemi nejsou dostačujícím způsobem flexibilní podmínky, není tam pracovní trh, není tam trh, kde ty nové produkty mohou být testovány a tak dále, tak jsou ty překážky prakticky takové, že to investory nepřitáhne ani to nepřitáhne ty vědce. Máte pravdu. To je asi z mé strany vše pro dnešek. Doufám, že pokud jsem ještě na něco nereagoval a připadá vám to přesto důležité, tak mi prosím pošlete mail a já to zkusím naformulovat precizněji. Ještě se můžeme i zeptat, pokud někdo není spokojen s tou odpovědí. Castillo. Jenom ještě jeden bod paní Castillo, že skutečně, když ona praví, že musíme se velice soustředit na to, abychom investovali a abychom zvýšili kapacitu a nikoliv, aby došlo k opaku. Musíme mít tuto jistotu a já za sebe vás mohu ujistit, že já rozhodně to tak budu dělat. Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane komisaři, za toto první velice podrobné slyšení a ano, naše slyšení bylo rovněž velice podrobné a konkrétní, ale nyní jsme si to zopakovali, jsme velice rádi a moc vám děkujeme. Uh, dear colleagues, let me say. Milí kolegové, další bod pořadu jednání. To je bod číslo 11. Zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice, ten bod se odkládá do 16 hodin odpoledne tedy na odpolední část našeho zasedání. Začneme v 15 hodin a to budou možnosti zeleného růstu pro SMP. Ještě chvilku, milí přátelé. Začínáme v 15 hodin a začínáme bodem číslo 13. Potom v 16 hodin bude zpráva pana Tajányho a v 17 hodin prezentace generálního tajemníka k energetické chartě, plánování Mezinárodní energetické charty na rok 2015. To ještě vše zvládneme dnes a nyní máme opravdu dlouhou přestávku na oběd. Děkuji. Děkuji.